Okay. I think we are... Dobře, takže já myslím, že jako Our first item. náš první bod dnešního hlasování, to je jedno hlasování o povolení námitky, která se týká produktů z genetiky modifikované kukuřice na uvedení na trh. Hlasujeme elektronicky jedno hlasování. Did everyone vote? Všichni odhlasovali, dobře. Končím hlasování. Námitka byla přijata. Druhý bod, opět námitka. Eh, Triton jde o novelu eh, eh, REACH Triton X100. Hlasujeme elektronicky. And the vote is closed. Končím hlasování zamítnuto. Nyní opět další eh, hlasování, druhé čtení. Eh, jde o zdravotnické prostředky. Takže zahajuji hlasování. The vote is closed. Čím hlasování? Přijato. Další hlasování. Opět. Druhé čtení. Jde o nařízení o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001, nařízení 178 a nařízení 1223. Opět jednou pouze jedno hlasování elektronicky. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Další hlasování je umluva Minamata. Je, jde o souhlas, udělení souhlasu. Je opět pouze jedno elektronické hlasování, single vote, zahajuji hlasování. And the vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Our next item is implementation. Další bod je implementace provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu. Budeme hlasovat o návrhu zprávy eh, pana Helvényho. Začneme návrhem 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 16. 16, kdo je pro, proti. Prověříme, prověříme zahájí hlasování. Končím hlasování. přijat. Návrh 20. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnut. 21 pro. Proti. Zdržel se přijat. Kompromis 2 pro. Proti. Zdržel se přijat. Kompromis 3 pro. Proti. Zdržel se přijat. 25 pro proti, zdržel se přijat. 27 pro, proti, zdržel se přijat. 29 pro, proti, zdržel se přijat. 28 pro, proti, zdržel se přijat. 30 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Zajímavé hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 31 pro, proti, zdržel se přijat. 32 pro, proti, zdržel se přijat. 33 pro, proti, zdržel se přijat. 34 pro, proti, zdržel se přijat. 35 pro, proti, zdržel se přijat. 36 pro, proti, zdržel se přijat, 37 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Zajel hlasování a končím hlasování. Zamítnut. Nyní 38. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnout. Prověříme. Prověříme 38. Teď bylo to těsné, ano, pravda. Konec. O jeden hlas. Já myslela, že to byla stejná většina. Upřímně někdo nehlasoval tentokrát mm, ve srovnání s tím předchozím hlasováním. 39 pro, proti, zdržel se zamítnut. 40 pro, proti, zdržel se přijat, 41 pro, proti, zdržel se zamítnut, 42 pro, proti, zdržel se přijat, 43 pro, proti, zdržel se přijat, 44 pro, proti, zdržel se přijat, 45 pro, proti, zdržel se přijat, 46 pro, proti, zdržel se přijat, 47 pro, proti, zdržel se přijat, 48 pro, proti, zdržel se přijat, 49 pro, proti, zdržel se přijat, 50 pro, proti, zdržel se přijat, 51 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 1 pro, proti, zdržel se přijat. 2 pro, proti, zdržel se přijat. 3 pro, proti, zdržel se přijat. 4 pro, proti, ne, ne, ne, 4 odpadá, to je škoda. 5 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijat. 9 pro, proti, zdržel se přijat. 10 pro, proti, zdržel se přijat. 11 pro, proti, zdržel se přijat. 12 pro, proti, zdržel se přijat. 13 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní závěrečné hlasování o návrhu zprávy zahaj hlasování a končím hlasování. A návrh byl přijat. Blahopřejeme panu Helvenimu. Next item. Další bod. Je to stanovisko, budeme hlasovat ke stanovisku k eh, managementu konzervaci a kontrolním opatření v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu eh, leteckých tuňáků. Žádné kompromisy, takže návrh 32. Kdo je pro? Proti. Zdrželi. Zamítnuto. 7. Kdo je pro? proti, zdrželi. Znovu, sedm, kdo je pro, proti, přijato. 33, pro, proti, zdrželi, zamínuto. 8, pro, proti, zdrželi, přijato. 9, pro, proti. Ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 34 pro, proti, želi zamítnuto. Návrh 35 pro, proti, drželi zamítnuto. Návrh 10 pro, proti, drželi přijato. 34 pro, proti, drželi zamítnuto. 37 pro, proti, drželi zamítnuto. 38 pro, chcete ověřit 37? Dobře, ověříme 37, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 38. Pro, proti, zdrželi, přijato. 11. Pro, proti, zdrželi, přijato. 12. Pro, proti, zdrželi, přijato. 39. Pro, proti, zdrželi, přijato. 41. Pro, proti, zdrželi, 41, kde je pro? Proti? Zdrželi? Přijato 40. 42. Pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 13. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 44. Pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 45. Pro? Proti? Eh, zamítnuto. 46 pro, proti, žili přijato. 47 pro, proti, žili přijato. 48 pro, proti, žili zamítnuto. 49 pro, proti, žili zamítnuto. 50 pro, proti, drželi zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi přijato. 51 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 15, 53, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. 54 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi, přijato. 58 pro, proti, zdrželi, přijato. 59 pro, proti, zdrželi, přijato. 60 pro, proti, zdrželi, přijato. 61 pro, proti, zdrželi, přijato. 16 pro, proti, zdrželi, přijato. 63 pro, proti, zdrželi, přijato. 17 pro, proti, zdrželi, ověříme. 17. Otevírám hlasování, končím hlasování přijato. 64 pro, proti, žili přijato. 65 pro, proti, zdrželi přijato. 18 eh, pro, proti, zdrželi přijato. 66 pro, proti, žili přijato 19. Kde je pro? proti, drželi přijato. 72 jde pro, proti, drželi zamítnuto. 73 pro, proti, drželi zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi přijato. 77 pro, proti, přijato. 78 pro, proti, zamítnuto. 20 pro, proti, přijato. 79 pro, proti, přijato. 21 pro, proti, přijato. 22 pro, proti, přijato. 23 pro, proti, přijato 24 pro, proti, zamítnuto 25 pro, proti, drželi zamítnuto 26 pro, proti, drželi zamítnuto. Návrh 1 pro, proti, zdrželi přijato 27 pro, proti, zdrželi přijato 2 pro, proti, zdrželi přijato. tři pro, proti, zdrželi, ověříme, ověříme tři Otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. Návrh 4, kde pro, proti. Ověříme 4, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato 31. Kdo je pro? Proti? Drželi zamítnuto. Závěrečné hlasování. K stanovisku otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Gratuluji paní Jana. Další bod je hlasování o zprávě pana Patriciela, garance pro EIB proti ztrátám financování operací podporu investičních projektů mimo Unii. Budeme hlasovat nejprve o e, návrhu 22. Kdo je pro, proti, zamítnuto. 23 pro, proti, zamítnuto. 24 pro, proti, drželi, zamítnuto. 25 34, kdo je pro, proti, zamítnuto. 26 proti, zamítnuto. 27 pro, proti, přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Proti. Přijato. 28. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti. Zdrželi. Zamítnuto. 30. Pro? Proti. E, zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti. Přijato. 31. Kdo je pro? proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh čtyři pro, proti, zdrželi, přijato. 35, pro, proti, zamítnuto. 36, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 37, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 38, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 39 pro, proti, drželi zamítnuto. 40 pro, proti, drželi zamítnuto. 41 pro, proti, drželi zamítnuto. 42 pro, proti, zamítnuto. 43 pro, proti, zamítnuto. 44 pro, proti, zamítnuto. 45 pro, proti, zamítnuto. Pět, návrh pět, pro, proti, zamítnuto. Šest, pro, proti, zamítnuto. Sedm, pro, proti, e, zamítnuto. Jedna, pro, proti, drželi, přijato. Devět, pro, proti, drželi, zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 12 pro, proti, zamítnuto. 13 pro, proti, zamítnuto. 14 pro, proti, drželi zamítnuto. 15 pro, proti, drželi zamítnuto. 16 pro, proti, zamítnuto. 18 padá. Návrh 2. Kdo je pro? Proti. Drželi, zamítnuto. 17. Pro. Proti. Přijato. 19. Pro. Proti. Drželi, zamítnuto. 20. Pro. Proti. Drželi, zamítnuto závěrečné hlasování k stanovisku. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Děkuji. Tím jsme skončili s hlasováním. Máme spoustu času. So the morning session is finished, so... Mm, končíme dnešní dopolední schůzi a uvidíme se ve tři hodiny odpoledne. Děkuji.